budeme spolu úspěšně spolupracovat na dopravním výboru, což je významný výbor Evropského parlamentu, protože tento výbor může mít pozitivní dopad na život všech evropských občanů. A dnešní pořad jednání sestává z volby předsedu a místopředsedů tohoto výboru. A já vás chci také informovat o tom, že tento výbor bude mít čtyři místo předsedy, stejně jako v předchozím, v předchozím eh, funkčním období. A nyní přejdeme rovnou k volbě předsedy předsednictví a pak zvolíme místo předsedy. je nezbytné, aby alespoň jedna čtvrtina výboru byla přítomna, abychom měli kvórum, abychom mohli přistoupit k té volbě a tak tomu skutečně je. Chci požádat zástupce frakcí o jejich kandidáty, pan Lichtrich. Děkuji. Je to poprvé, kdy žádám o slovo na tomto výboru a to je něco skutečně zrušujícího a mám milý úkol navrhnout kandidaturu za naší skupinu, za naší frakci. Máme tu osobu, která zasedala na tomto výboru snad nejdéle. Je to prakticky zakladatel tohoto výboru, a je velmi kompetentní, způsobilý. Je to někdo, kdo se vyzná v dopravních otázkách. A já teď přejdu do angličtiny. Chci navrhnout pana Briana Simpsona na předsednický post. Pane Simpsone, akceptujete tuto kandidaturu? Dobrá, takže můžeme konstatovat, že jste také předložil veškeré eh, finanční výkazy a dokumenty, vzhledem k tomu, že jste jediný navržený, tak doporučuji, abyste byl zvolen. Blahopřeji. Aklamací. Și acum îl voi invita pe domnul eh, a nyní vyzývám předsedu dopravního výboru, aby převzal uh, eh, otěže předsednictví. Sylvia, Sylvia, your coffee. Takže pouštíme se do velkého dobrodružství. A nyní tady máme volbu místo předsedů. Další bod na programu, kolegové, je tedy volba místo předsedů a jsou čtyři. Takže první místo předseda. Máme tady nějakou nominaci na post prvního místo předsedy. Äh, Děkuji, pane předsedo. Drahý Brian, blahopřeji ke zvolení do předsednické funkce nevím, ukazuje to, jak, jak musí člověk být tedy starý na to, aby se stal předsedou tohoto výboru, ale každopádně blahopřeji skutečně jedním z nejstarších, z nejzkušenějších členů tohoto výboru a již jste se osvědčil v minulosti. Blahopřejeme a přeji hodně úspěchu i do budoucna. A chci jmenovat za PPP pana, PP pana Rikeho jakožto prvního místo předsedu. Děkuji. Žádná jiná nominace není na prvního místo předsedu. Nebo, ne, nebo je? Já si chci jenom ujasnit jednu věc. Jestliže zástupce, může se zástupce stát místo předsedou. Já jsem psal, že ne, náhradník, náhradník, náhradník. Změnila se ta pravidla? Takže bylo mi řečeno, že může být nominovan ale PPE z něj bude muset učinit řádného poslance v blízké budoucnosti. Řádného člena. Takže já vlastně nevím, abych se přiznal. Ale údajně to možné je. Takže můžete potvrdit tu nominaci? Ano, jenom stručně, pane předsedo. Já myslím, že bychom mohli přijmout jeho nominaci a pak to vyjasníme do prvního zasedání v září. Ale prosím, jenom to potvrďte, dejte mi to jméno. Takže na prvního místo předsedu pana, pan Rike. Tím pádem je pan Rike navržen, nejsou tu další nominace. na tuto funkci pan Rike je tedy tam, takže můžu, můžeme ho zvolit aklamací A teď přichází na řadu volba druhého místo předsedy. Pan Bradborn, prosím. Děkuji. Já rovněž blahopřeji k vašemu zvolení a já doufám, že začneme včas a za frakci ECR chci jmenovat Petra Van Dalena jakožto druhého místo předsedu tohoto výboru. Takže máme nominaci pana Van Dalena. Nemám tu žádné další nominace, takže můžeme ho zvolit aklamací. A nyní volba třetího místo předsedy pana, pan Leichtfried. Děkuji, pane předsedo. Já už si teď zvykám na tuto roli. Takže na, na funkci třetího místo předsedy máme někoho, kdo byl již v předchozím parlamentu, paní Tykao. Takže máme tu nominaci paní Tykao. Další nominace nejsou, můžeme zvolit paní Tykao aklamací do funkce třetí místo předsedkyně. A nyní volba čtvrtého místo předsedy, pan Groš. Ano, děkuji, pane předsedo. Chci navrhnout pana Dítra Kocha, našeho kolegu. Takže nominace pana Kocha. Žádné další nominace nejsou, můžeme tedy aklamací zvolit pana Kocha. A já vám já chci teď připomenout, že máme živé, živý web streaming. To začalo koncem roku 2008, že se to tedy přednáší přes internet. A my budeme rádi, když budou takto pokryty, pokryta jednání, ale musím to oznámit. Vychází to z jednoduché struktury, kdy jsou filmováni řečníci Eh, ve chvíli aktivace jejich mikrofonů. Čili v momentě, kdy zapnete mikrofon, tak na vás se zaostří kamera. A všechna zasedání výboru se přenáší takto přes internet, jenom je dobré, abyste to věděli. A to, že je to automaticky napojeno tedy na zapnutí mikrofonu, je něco, co byste měli vědět. Takže tolik k web streamingu. Pane Search, děkuji. Pane předsedo, v rámci liberální frakce jsme nepředložili kandidáta na místo předsednictví, ale já vám chci poblahopřát a chci poblahopřát i všem kolegům, kteří byli zvoleni do funkce místo předsedu. Myslím, že nebudeme mít vůbec žádný problém v budoucnosti ve spolupráci s vámi. Vím, že naše názory se mohou lišit, ale každopádně máme předsednictví jsme ve velice dobrých rukou a vy jste prokázal v minulosti, že jste ochoten dělat kompromisy a my se těšíme opravdu na další práci. Pan Kramer? Já jsem tady. Takže za zelené vám chci, pane Simpsone, poblahopřát i všem čtyřem místopředsedům a v podstatě po výboru pro životní prostředí tento výbor Eh, vypracovává nejvíce legislativních návrhů, takže je velice důležitý a myslím, že eh, a doufám, že budeme úspěšní, protože bez změnách v dopravě se nám nepodaří bojovat proti klimatickým změnám a naše děti nebudou mít šanci na lepší budoucnost, takže já vám přeji hodně zdaru. Ano, děkuji, Michael. Takže všem z vás, kdo jste se vyjádřili, děkuji za tato vlídná slova a za vaše blahopřání. Jak jsem řekl, i ve vlastní frakci. Já jsem sem přišel v roce 89 jako jeden z nejmladších poslanců a teď jsem už jeden z těch nej, co tu slouží nejdéle, když jsem jmenován byl jmenován na vedení výboru. Ti z vás, kdo mě znají, víte, že jsem tady získal ve své, veškeré své parlamentní zkušenosti v tomto výboru. Já, vyplývá to i z mého názoru a přesvědčení. Já vám mohu zaručit, že jakožto předseda budu co nejotevřenější a nejspravedlivější. Budu se snažit hovořit anglicky, spíš tak, jako slyšíme na BBC, než tak, jako hovořím obvykle. Ale budete mi muset prominout, pokud ve chvíli nepozornosti mi to ujede a začnu hovořit svým přízvukem z Lancashire, na který jsem zvyklý a na který jsem hrdý. A já doufám, že tento výbor bude pokračovat v tradici spolupráce a smířlivého přístupu a kompromisu, a to za účelem dosažení vyššího cíle, a to je právě potřeba, na kterou poukázal Michael, abychom měli efektivnější, lepší dopravu, která bude, eh, která bude vstřícná vůči životnímu, šetrná vůči životnímu prostředí. Takže já se těším na spolupráci s vámi za sebe, jakožto předsedu, za všechny ostatní a jsem přesvědčen, že to bude, že budeme, že to bude korunováno úspěchem. Díky vám. Takže ještě jednou děkuji a je mi skutečně velkou ctí s vámi v budoucnu spolupracovat. Děkuji vám. Takže máte nějak něco, co byste chtěli zařadit do bodu různé? Ano, děkuji, pane předsedo. Za prvé, tedy Brajane, chci ti popřát vše nejlepší z celého srdce eh, k tomuto zvolení. A dále jsem chtěla říct teď už ke konci, že bych navrhovala, abychom převzali něco, co bylo kompromisem eh, před volbami a sice pozvat pana Petra Hacna, který který je velitelem sil, které bojují proti pirátům eh, na moři eh, u Somálska. Já myslím, že to je velice palčivý problém a myslím, že by bylo dobré, kdybychom pozvali do našeho výboru, vyslechli ho a e, to tím spíše, že budeme také diskutovat o otázce e, rozpočtových dopadů e, této operace a podobně. Bylo by velmi dobré, kdybychom ho mohli vyslechnout a také bychom se od něj dozvěděli, jak může parlament pomoci. Um, ano, děkuji. Co budeme dělat s touto žádostí? Máme zasedání koordinátorů, dám to na pořad jednání, takže se zaměříme na to, abychom eh, sem eh, zvali lidi, kteří se zaměřují na tuto otázku boje proti práci. Takže jestli s tím budete takto souhlasit, tak eh, to dáme do zápisu na pořad jednání tento bod. Ještě nějaký bod na programu? Pokud ne, tak bych vám chtěl pouze připomenout, že budeme mít krátké zasedání našeho výboru zítra v 9 ráno v budově JAN v místnosti 4Q1 v 9 ráno. A následně bude uspořádána schůze koordinátorů v 11 hodin ve stejné místnosti, ve stejné budově. Pokud to je vše, tak mi dovolte, abych uzavřel naše ustavující schůzi. Chtěl bych vám poděkovat za účast a chtěl bych také poblahopřát místo předsedům tohoto výboru ke zvolení.